Děkuji, vážený pane předsedo, dámy a pánové, poslanci Evropského parlamentu. Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedo, když jsme se setkali poprvé, vysvětlili jste mi, jak důležitý je pro vás trvale utržitelný dopravní systém v Evropě. A rovněž eh, jste mi rovně se mě zprávil o tom, jak bude vypadat eh, vaše eh, angažovanost v oblasti železnice. Během tohoto rozhovoru jsem si uvědomil, kolik historie máme společné s panem Krámerem. Oba dva jsme žili ve stínu železné opory. Pan předseda v Berlíně, já v Bratislavě. Evropa byla rozdělená způsobem, jaký si již dnes mladí lidé nedokážou ani představit. Uplynulých 20 let bylo proto z hlediska sjednocování Evropy skutečně historickou transformací. Doprava je ale pravděpodobně sektor, ve kterém se důsledky studené války a s tím související rozdělení Evropy projevilo nejzřetelněji. Právě proto bude odstranění těchto stále přetrvávajících rozdílů prostřednictvím efektivní implementace transevropských sítí mou prioritou číslo jedna. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, Spolu s pámi jsem kandidoval a byl jsem zvolený do Evropského parlamentu. Podobně jako i vy, i já jsem absolvoval desítky setkání se svými spoluobčany, díky kterým vím, které otázky z hlediska jednotlivých evropských politik považují za, klíč, považují za klíčové. Tato zpětná vazba od občanů mi potvrdila, že sektor opravy a fungující dopravní infrastruktura jsou pro občany velice důležité třínásobné navýšení rozpočtu na dobudování transevropských dopravních koridorů oproti minulému období, které prosadil Evropský parlament, je proto nejlepším důkazem toho, že je blízký občanům a že má zájem na to řešit problémy občanů. Pane předsedo, dámy a pánové, doprava a mobilita jsou v srdci evropské integrace. A já se domnívám, že Evropa 21. století si zasluhuje prvotřídní dopravní systém, pokud chceme zůstat světovým lídrem v ekologicky šetrné, bezpečné a moderní dopravní mobilitě a logistice. Jinými slovy si zaslouží udržitelnou páteř naší společnosti. Ekonomický růst a vytváření solidních pracovních míst je prioritou číslo jedna na Junckerovi komise. A já se domnívám, že naše společné úsilí v oblasti dopravy a vesmíru může k tomuto cíli významně přispět. E, velice rád s vámi budu intenzivně spolupracovat, abych naplnil slib zvoleného předsedy pana Junckera e, na vytvoření nového investičního balíčku 300 miliard euro e, na podporu inovativního přístupu k, financová- k využití evropského financování na modernizaci infrastruktury. K tomu potřebujeme do dobré projekty. Potřebujeme podporovat spolupráci s Evropskou investiční bankou a musíme najít dobrý pracovní vztah se soukromým sektorem, eh, abychom se pustili do toho náročného úkolu vyzvednout Evropu z krize a přinést jí prvotřídní světovou infrastrukturu, jakou potřebuje do 21. století. A samozřejmě to vše musíme konat s jasnou vizí. Eh, připravovat Evropu ne na to, co potřebuje dnes, ale na to, co přijde, co bude potřeba za 10, 20, nebo 30 let. E, to znamená, že musíme budovat inteligentní dopravní systémy a musíme pracovat na plně intermodálních e, integrovaných sítích e, založených na nových satelitních a digitálních technologiích. Potřebujeme nové služby a výrobky, které umožní evropským občanům a společnostem mít na výběr několik možností udržitelné dopravy, e, které si zpřístupní pouze zmáčknutím tlačítka ve smartfonové aplikaci. 70% občanů EU žije ve městech a e, doprava má čím dál vyšší vliv na kvalitu jejich života, ať už chodí pěšky, jezdí na kole, autem anebo autobusem. A proto potřebujeme dopravní systém založený na těch nejinovativnějších řešeních, protože to e, dá Evropě zpátky její konkurenční výhodu. Vytvoří to mnoho mnoho atraktivních pracovních míst pro eh, mladé lidi a dá stabilitu 11 milionům eh, pracovníkům, kteří už v dopravě pracují. A konečně potřebujeme dopravní systém s co nejvyššími bezpečnostními standardy. Jak tedy můžeme tuto vizi naplnit? Kde začít? Eh, já jsem se zmínil o síti TNT a chtěl bych vás ujistit, že pokud získám eh, vaši, váš souhlas, tak velice eh, rázně budu tento projekt implementovat. Budu pracovat na všech koridorech, snažit se odstraňovat všechna zbývající úzká místa a nebudu váhat, bez váhání budu aplikovat přístup use it or lose it, abych udržel motivaci členských států velmi vysoko. Abych vdechl těmto sítím život, jsem připraven s vámi spolupracovat pracovat na legislativních návrzích, které už jsou nyní na stole. Čtvrtý železniční balíček, jednotný evropský vzdušný prostor, to jsou některé z těch, kde věřím, že můžeme dosáhnout významného pokroku. Chtěl bych vás ujistit, že si plně uvědomuji e, sociální e, problémy a e, citlivé body. A já bych je řešil tak, že prohloubím sociální dialog a společně se sociálními partnery budu pracovat na modernizaci dopravního průmyslu, ale ne na úkor úkor eh, dobrých zavedených sociálních standardů. Eh, většina pozitivního vývoje v evropském dopravním průmyslu by se nikdy nestala, nebýt toho, že Evropská unie je jediné místo na světě, eh, které propagovalo vysokou úroveň práv cestujících ve všech dopravních prostředcích. A já jsem si jistý, že to byl ten klíč, který donutil firmy, aby přestali s praxemi, jako je overbooking anebo změny letového řádu na poslední minutu. Musíme zahrnout všechny dopravní prostředky, musíme dosáhnout interoperability eh, železničního sektoru a eh, překonat přeshraniční fragmentarizaci pomocí nových signalizačních systémů, jako je ERTMS, které už máme, pouze čekají na spuštění. Eh, stačí je začít používat. Musíme využívat Evropskou železniční agenturu, abychom odstranili těch 26 tisíc různých národních předpisů, které blokují rozvoj tohoto sektoru sektoru. A musíme využívat společné podniky, jako je Shift to Rail. Společně můžeme zajistit, aby železnice e, plnila spolehlivé, kvalitní a e, úsporné služby našim občanům a e, firmám. A zároveň pomůžeme evropským železničním výrobcům uchovat si význačnou globální pozici ve světě. Já velmi věřím v Single European Sky, jednotný evropský vzdušný prostor. Myslím, že si nemůžeme dovolit ztratit 5 miliard ročně, protože nejsme schopni vytvořit koherentní evropský vzdušný prostor a proto nutíme letadla, aby létala po delších a nákladnějších trasách a produkovala více emisí CO2. Musíme se zabývat výkonem letišť a jejich kapacitou a dívat se i do našeho sousedství, například na střední východ, kde e, čelíme e, úctyhodné konkurenci. A pokud se nerozhodneme správně, e, tak velmi brzy Evropě dojde patřičná kapacita. Musíme tedy připravit náš letecký průmysl na tuto výzvu. Jak víte, skvělou práci odvádí Cezar a jeho aplikace a spolu s naším satelitním potenciálem to bude podle mě klíč k zachování konkurenceschopnosti a bezpečnosti tohoto průmyslu. Jak víte, Evropa je největší obchodní zónou jsou na světě, ale občas zapomínáme na to, že zhruba 75% našeho dovozu a vývozu eh, putuje loďmi a eh, že je provozují největší flotily na světě. 40% lodí na světě je vlastněno Evropany a tři eh, evropské přístavy jsou mezi těmi největšími na naší planetě. Proto se musíme zaměřit i na tento sektor. Musíme zajistit, aby tento sektor byl stejně jako ostatní plně integrovaný do intermodálního jednotného dopravního prostoru. E, to si žádá modernizaci přístavních infrastruktur a jejich navázání na transevropské koridory. Znamená to, že evropský námořní dopravní systém se konečně musí zbavit bariér. Musíme také najít způsob, jak efektivně bojovat proti skleníkovým emisím a znečištění ovzduší. E, tady hovoříme tedy o globálním průmyslu. Musíme aktivně e, pokročit v oblasti IMO a v případě letectví v ICAO, eh, jejíž jsou členské státy členy. Spolupráce v těchto fórech pro nás bude nutná. Když hledáme nový potenciál, musíme eh, věnovat pozornost eh, vnitrozemským vodním tokům. Ty jsou často nejlepším řešením proti znečištění, pro kapacitu a z hlediska dostupnosti. Ale tento sektor je velice roztříštěný. Flotila je často zastaralá a vodní toky, jako například Dunaj, jsou využívány pouze na 15 kapacity kapacity. Nyní v rámci programu Najades můžeme tomuto sektoru vdechnout nový život a e, pomoci malým a středním podnikům e, působit v této oblasti lépe a konkurenceschopněji. Vážení poslanci, e, nyní bych zakončil tento přehled dopravních prostředků s silniční dopravou. 72% cestujících se přepravuje auty, 45% nákladu se v Evropě přepravuje kamiony. Je to obrovský sektor a také obrovská výzva. Musíme řešit problémy lepší organizace silniční silniční dopravy, abychom neustále eh, nestráceli, eh, aby, aby, aby eh, nákladáky nejezdili prázdné a abychom tak nestráceli 1% HDP ročně musíme využívat princip znečišťovatel platí, abychom mohli uchovat naše infrastrukturu v dobrém stavu a e, abychom přiměli průmysl, aby lépe organizoval svou práci. E, myslím si také, že musíme důkladně proskouvat různé e, aplikace odsouhlasených pravidel, jako jsou pravidla pro kabotáž tlak na průmysl, aby snížil eh, zácpy, hlučnost emise CO2 a zároveň rozšířit bezpečnost se jistě zvýší. A já velice rád urychlím eh, rozvoj nových technologií a jejich nasazení během tohoto volebního období. A věřím, že pokrok v této oblasti nám pomůže snížit eh, počet smrtelných nehod na silnicích, protože 26 tisíc smrtelných nehod ročně to je velice vysoké číslo, které je pro mě naprosto Eh, nepřijatelné a pro vás určitě také. Nebudu činit kompromisy v oblasti bezpečnosti eh, kteréhokoliv dopravního prostředku. Eh, Evropa bude i nadále nejbezpečnějším dopravním prostorem na světě. Jsem přesvědčen o tom, že brzy přibude na silnicích inteligentních vozidel, které spolu budou moci hovořit a které budou využívat alternativní energie, kterou jim bude skýtat celoevropská infrastruktura. To je cesta vpřed v silničním sektoru. Ale k naplnění těchto cílů potřebujeme adekvátní adekvátní regulační rámec a evropskou infrastrukturu, včetně vesmírné infrastruktury, která může usnadnit spuštění nových technologií. Jsem nesmírně rád, že se nám podařilo opět propojit vesmír a dopravu. Je to o to důležitější, že právě tato nadcházející léta budou zásadní v tomto oboru. Do roku 2020 budeme muset mít nezbytnou vesmírnou infrastrukturu pro to, aby projekty Galileo a Copernicus mohly být přístupny uživatelů. A k tomu e, e, se na oběžné dráze bude pohybovat o 30 družic více, a to v následujících pěti letech. Evropa je průmyslově velmi silná, e, má výborné technologie a výzkumné vesmírné programy podporují konkurenceschopnost, zaměstnanost, vytváří vytvářejí nová pracovní místa zvláště pro kvalifikované pracovníky. Nezapomínejme také na to, že eh, technologie jsou k dispozici eh, také evropským občanům, a jsou to právě vesmírné technologie. Eh, kdo používá telefon, pomocí telefonu dělá finanční eh, transakce, ehm, letí letadlem, eh, sleduje meteorologické předpovědi. To vše je díky eh, vesmírnému výzkumu, stejně jako satelitní navigace. 7 procent HDP ehm, přichází právě díky nav- satelitní navigaci. A právě zavedení systému Galileo nás to, že se odsunul, nás nesmí odradit. Naopak, díky této situaci se nám podaří opět obnovit růst a posílit naše veřej, vesmírné programy. Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, doprava je oblastí, která se dotýká nás všech. Doprava je páteří moderní společnosti. Evropský průmysl eh, v oblasti dopravy to ukazují především v oblasti konkurenceschopnosti a inovativního ducha. A jakožto komisař pro dopravu a vesmír budu spolupracovat s vámi, abychom stavěli na tomto globálním vedoucím postavení s využitím všech nástrojů, které máme k dispozici pro vytváření pracovních míst, posílení hospodářství a ochranu životního prostředí. Děkuji vám.